Allow me to... Dámy a pánové, dovolte mi, bych zahájila druhou část našeho zasedání. A sice řádné zasedání pod výboru SEDE. A dovolte mi přistoupit k přijetí pořadu jednání pro dnešní zasedání. Pokud k, ní nemá, k programu nemáte žádné výhrady, tak eh, považuji návrh pořadu jednání za schválený. Tak, jako to bývá zvykem, máme zde zajištěné tlumočení v těch jazycích, eh, které jsou jazyky eh, řádných členů výboru SEDE a dnešní zasedání je přenášeno na internetu. Prvním bodem našeho pořadu jednání je bod zpráva strategické vojenské situaci v Černomoří po ilegální anexi Krymu. Ruským zpravodajem je pan Pašku. Jedná se zde o první výměnu názorů a pracovní dokument na základě e, žádosti pana Pašku byl rozdán poslancům výboru SEDE. A nyní má pan Pašku slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nelegální anexe Krymu Ruskem absolutně změnila strategický vzhled a eh, vojenskou situaci Černomoří. Je to fakt. Je to fakt, který má své důsledky a tyto důsledky se týkají mnoha směrů. První věc, kterou je třeba uvést, je, že pokud eh, Rusko obvinuje na to, že se přibližuje Rusku, tak eh, nyní je tomu naopak. Eh, Rusko se přibližuje na to a to po stovky kilometry. Dále systémy dalekého doletu letu mohou být nyní eh, umístěny nejenom za Sevastopolem, ale za, na celé oblasti Krymu a to vlastně ohrožuje svým způsobem střední Evropu a i jich na to a znamená to potenciální hrozbu. A Krym je nyní strategicky takticky významný takticky například v souvislosti s Podněstřím a ústím delty Dunaje. Nyní v podstatě Rusko hraničí z e, zemí EU a sice má námořní hranici s Rumunskem. Takže zatím takováto situace nebyla, ale nyní zde vlastně v námořní oblasti vznikla společná hranice. A potom to otevření směrem do eh, Podněstří a k Oděse eh, přes Mariupol. A to, co je Mariupol pro Azovské moře a pro Rusko, tak na druhé straně vlastně je potom svým významem Oděsa. A také po stránce obrané Rusko získalo eh, tím, že získalo Krym, protože vlastně Azovské moře je tím pádem jeho a znamená to významnou eh, obranou pozici pro jižní část Ruska z oblasti Černomoří. Ale ta okupace nebo anexe také má řadu dopadů z ekonomického hlediska. Protože například ukrajinská těžba ropy a zimního plynu byla nyní převzata Ruskem. Potom eh, je i, jsou jiné oblasti těžby náležející například eh, Rumunsku, blízko Ukrajině, nyní to patří Rusku. A Rusko z Krymu vlastně může eh, kontrolovat všechny zdroje ropy zemního plynu v Černém moři. A také námořní rovnováha v Černomoří, kde jsou významné síly Rusko a Turecko, to musíme zohlednit. A Rusko nyní zahájilo velice agresivní modernizační program. A Turecko určitý program mělo, ale ten byl pozastaven. A nyní se objevila analýza, která ukazuje, že Turecko zaostává za Ruskem, co se týče námořní rovnováhy. Tak uvidíme, zda Turecko zde obnoví své síly. Kooperativní vojenské struktury. Jsou zde dvě iniciativy v Černomoří. První Black Sea Force. To je taková minimální spolupráce mezi námořními jednotkami, které tam jsou. Týká se to záchranných operací eh, na všech jednotlivých přístavů a podobně. A potom iniciativa tureckého původu eh, z roku 2004, která má zabránit eh, větší prezenci NATO je označena Blue Harmony. Myslím si, že obě mají minimální dopad, pokud vůbec nějaký dopad. Nejsou to ty správné nástroje zde působit. Z dlouhodobého hlediska určitě je třeba více preferovat spolupráci s Ruskem než konfrontaci s Ruskem ale myslím si, že eh, země v této oblasti potřebují určité strategické ujištění a eh, dochází v té oblasti také k určité hybridní válce, ale také věci, které nepokrývá článek 5, tedy o, a obrana zemí na to proti diverze. A také je zde otázka e, kyberprostoru. Na závěr chci říci, že Krym znamená nerespektování pravidel platných e, mezi civilizovanými státy a porušuje Helsinskou i Pařížskou chartu i Budapešský protokol o suverenitě a nezávislosti Ukrajiny. Argumenty, které používá Rusko, že prý Krym kdysi patřil Rusku, eh, je neplatný argument, protože existuje celá řada zemí, která mají území, eh, které neleží v těch hranicích, které, kde v nich kdysi ležely. A kdybychom začali používat takovouto argumentaci, tak by asi z Evropy už vůbec nic nezbylo. Byla by zde absolutní válka, kde by všichni bojovali za svoje historická práva. A myslím si, že tady tato argumentace je nepřijatelná. Nyní zde tedy máme takové dva prvky, které charakterizují přístup západu Máme zde neuznání této anexe a to bude trvat, dokud tomu tak bude. Plus zde máme sankce, které nyní dopadají přímo na vše, co je ve vztahu s Krymem. A na závěr mi dovolte říci, že zde budou dva prvky charakterizující situaci v Černomoří. A sice za prvé eh, nadále těžba ropy a zemního plynu a transitní přeprava těchto surovin, to je ta pozitivní část, ale potom je to také určité závodění ve zbrojení a v eh, přítomnosti námořnictva, k ním už tam dojde, takže je to otázka vojenské rovnováhy a budoucí situace. EU tam sice je ale zdráhala se jít nad rámec určité synergie. A je to určité alibi. Řekli, tak Černomoří už jsme řešili, je tady ta synergie, tak máte, máte tady ještě něco jiného. Tak to byl zde přístup Evropské unie. Já zde nevidím, že by zde dnes panovala určitá odvaha k tomu, abychom například synergii vylepšili a přetransformovali v té strategii jak k tomu například vyzýval tento parlament v roce 2011. Takže já si myslím, že nemůžeme očekávat, že by eh, Evropská unie posunula směrem k nějaké strategii. Ale tak jako tak, je to oblast, kde NATO a Evropská unie musí spolupracovat, protože e, změny dopadají na obě tyto organizace. A to jsem chtěl říci na závěr. Děkuji. Děkuji vám, pane Pašku za váš velice zajímavý příspěvek, i když zde dnes máme první výměnu názorů o zprávě Byla takové modelová organizace mezi politickými skupinami, protože zde máme již oznámené stínové zpravodaje. Takže já nyní dávám slovo Gabrielusu Landsbergisovi za EPP stínovému zpravodaji. Děkuji paní předsedající, děkuji zpravodaji za pracovní dokument i ten vhled, je to myslím velice dobrý dokument. A já bych chtěl říct tři věci z mého pohledu. Za prvé, situace dnes na Krymu je jakým si začátkem zvýšené militarizace a každý týden přicházejí zprávy o nových lodích, nových letadlech i, i e, fámy o jaderných kapacitách na Krymu. A ta změna jako taková mění strategickou situaci v, tam, v té oblasti jako celku. Takže jeden směr by byl hovořit o tom, zda zvýšená militarizace mění situaci, anebo zda je to teď status quo a co očekáváme v budoucnu. Druhá věc, to navazuje na to, co jste říkala, co je v tom pracovním dokumentu, to je ta hybridní válka a hybridní tendence nebo hybridní charakter hrozeb jako energetické, informační a kyberválky. Po naučení z ukrajinské krize je, se týká toho, jak to ovlivňuje bezpečnostní politiku v Evropě. Nejenom těch zemí, které jsou v bezprostředním sousedství a v okolí eh, středu, eh, Černého moře, ale i dál. A za třetí, to je otázka, která se netýká pouze této diskuse, ale i jiných formátů, jak s tím eh, černomořím chceme zacházet, jaké formy eh, zacházení. My s partnerskými zeměmi o tom zpravidla nehovoříme a většinou hovoříme o individuálním přístupu k jednotlivým zemím a tady můžeme aplikovat také stejné pravidlo na Černomoří. A jedna z možných myšlenek je podívat se do asociační dohody. Teď máme na stole tři a je tam určitá pasáž, která hovoří o zesílené spolupráci v oblasti bezpečnosti a obraně. A to je možná oblast, kde bychom mohli rozvíjet další záměry do budoucna. To by mohlo být eh, to, kde bychom mohli zesílit naši spolupráci s Černomořím, protože některé země se rozvíjejí dál než jiné a prohlásili už svůj zájem o zvýšenou spolupráci v této oblasti a to si myslím, že tam bychom mohli pokročit dále. Takže ještě jednou děkujeme za tento dokument a těším se na další spolupráci do budoucna. Děkuji. Nový zpravodaj za EKR, pan Marek Jurek. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji vám, paní předsedkyně. Někdo musí začít, udělal to můj předřečník a já bych eh, rád poděkoval panu zpravodaji za to, že tu problematiku velmi Eh, jasně vymezil eh, i technickou stránku toho problému. Situace na Krymu je ze strategického hlediska velice důležitá v souvislosti s snahami eh, Ruska a vším, co s tím souvisí. Eh, máme oficiální eh, evropskou politiku, ale ta neodpovídá vlastně těm výzvám, se kterými zde máme co dočinění. Pan Pasku to vysvětlil velmi jasně. I paní eh, Mogherini to už několikrát veřejně prohlásila. Sankce hm, hospodářské sice využíváme, ale oni jsou naším hlavním prostředkem v boji proti této hrozbě. A to všechno je zaměřeno na deeskalaci tohoto konfliktu. Ale vlastně se to úplně přímo nedotýká anexe Krymu. E, to je situace, která všechno mění, anexe Krymu. Vlastně e, tam se už e, nic neděje pouze v retorické rovině. My musíme najít nějakou politickou odpověď a musíme být kreativní v hledání svého přístupu k Rusku a naše, naše odpověď nes, nesmí být vz, mimo realitu. Máme budapešské memorandum, ale to už vlastně neplatí. Teď jsou tady určitá očekávání Ruska v souvislosti s budapešským memorandem, ale tam zase šlo o integritu, územní celistvost u ukrajinského území. To je jedna věc, o které musíme mluvit. A budapešské eh, memorandum by mělo být eh, nahrazeno novým, eh, novou novým aktem mezi Ruskem a sousedními státy my máme určité povinnosti a těch se nemůžeme, které, které jsme na sebe převzali budapešským memorandem a těch se vlastně nemůžeme zbavit. Naše eh, skutečná reakce by měla být taková, že budeme postupovat symetricky. Rusko změnilo situaci v oblasti Černého moře a Západ by měl také změnit situaci eh, v souvislosti s pobaltskými státy, které, jak víme, jsou také ohroženy. Estonsko a Lotyšsko. A mm, při posledním samitu NATO se o tom mluvilo a zdálo se mi, že to by mohly být kroky správným směrem, ale určitě eh, to nesmí být všechno eh, vzhledem k rozsahu a k času té reakce. Další příklad symetrického postupu je prohloubená spolupráce s Gruzií. Jak víte, Rusko eh, po anexi Krymu posílilo další aktivity, učinilo další kroky směrem k oddělení Abcházie od eh, Gruzie. A další věc. Hm, musíme promýšlet eh, takovou reakci, která ukázala, že se neomezíme na nějaké rétorické protesty proti anexi Krymu, ale že jsme schopni a odhodláni opravdu reagovat a musíme dosáhnout určité rovnováhy. A moje poslední připomínka. Já, to, co říkal pan Pasku, bylo velice užitečné a důležitá je také otevřenost, jakou se k této otázce staví. Eh, námořní hranice s Ruskem. To samozřejmě má jednoznačné bezpečnostní dopady a já bych rád eh, zdůraznil, že tyto problémy uh, o kterých se mluví i na plénu, i ve výboru, že to nejsou problémy, které by eh, vyplývaly z nějakých historických konfliktů. Eh, pobaltské země eh, mají také své vztahy s Ruskem, ale tady je to jiná situace. Tady jde o to, abychom postupovali opravdu důvěryhodným způsobem a postarali se o bezpečnost našich států a abychom byli schopni opravdu adekvátní reakce a neomezovali se na diplomatické protesty. Důležité je tedy, abychom k mm, této mm, otázce se stavili jednoznačně. Já vám děkuji. Grupy ICR, e já se v plně podpisuje pod tím stanoviskem. A, určitě jsem stejného názoru jako vy. Za skupinu ALDE Pro mě je eh, jednoznačné to, že Krym patří k Ukrajině. Eh, to je známo a také eh, je to obecně akceptováno. A Rusko také podepsalo příslušné smlouvy o průběhu hranice, o, kterými se garantuje tedy územní celistvost. Ale my si musíme také uvědomovat, jaké jsou dopady toho, co říkáme. Invaze a anexe Krymu to je eh, porušení mezinárodního práva, ale eh, a také nezávislost Kosova eh, je proti Helsinskému aktu. To musíme jasně říci a nemůžeme jenom tak něco konstatovat, abych, aniž bychom si byli vědomi souvislostí. Eh, takže to souvisí také s tím, zdali uznáváme nebo neuznáváme Kosovo. Eh, konstatování, že eh, anexe Krymu znovu otvírá staré teritoriální eh, nároky. Eh, Flandry a Brabansko historicky patří ke Španělsku a také to neznamená, že eh, teď by Španělé mohli anektovat Belgii. Takže když Sovětská unie, Sovětský svaz, <laughs> promiňte, byla jaksi Eh, v Rauši, když Chruščov odevzdal Krym, tak eh, eh, tím se teď nezabýváme. Ono je to podobné také Hitlerovu plánu, eh, když chtěl eh, získat Polsko. Prostě jsou určité hranice, eh, které musí být uznány a nezapomínejme na Kosovo. Rusko, když mluvíme o Rusku. Otavírá se tady pandořina skříňka a jenom pět členských států Evropské unie se eh, vyslovilo proti uznání Kosova, takže eh, musíme eh, se teď s tímto vědomím stavit k tomuto srovnatelnému případu Eh, anexí eh, Krymu se změnily poměry v Černém moři. Eh, důležité, důležitá byla ruská základna v Sevastopolu na Krymu. To byla základna, která byla na výsostném území Ukrajiny. Byla to samostatná vojenská základna a tato základna tam zůstává. Všichni dobře, říká se tady, že se musí změnit naše strategie, že se změnily strategické poměry eh, v Azovském moři. A to si myslím, že je trochu přehnané. Ehm, Kerčská úžina eh, ta přeci vždycky byla kontrolována Rusy. A tudíž eh, je to eh, vlastně moře, které je, eh, bylo a je kontrolováno Ruskem a Ukrajina v Azo, vůči Azovskému moři zůstává ve stejné situaci. Takže já si myslím, že eh, Rusové kontrolovali toto moře vždycky. A co se týče eh, Podněstří, mm, tam eh, nemůžeme říci, že jsou spochybňovány rumunské hranice, protože Podněstří vlastně sousedí s Moldavskem. Takže tady opravdu také nesmíme zapomínat na e, přehnaný rumunský nacionalismus v Moldavsku. E, takže tohle to si myslím dost často je přehnané. E, když mluvíme o podněstří v této souvislosti. V Mexickém zálivu například tak mají kontrolu Spojené státy a nikdo neříká, že strategické priority USA eh, tady nějak převládají nebo se dotýkají cizích zájmů. Eh, takže eh, poměry nejsou vždycky takové, jak bychom si představovali. Realita je jiná, než bychom si to přáli a ze strategický, musí, nesmíme zapomínat na strategický zdravý rozum. Musíme mm, vědět také, že e, e, důležitý partner NATO je v, e, v mm, Černém moři. Také nezapomínejme, jak jsou kontrolovány Dardanely, ale ruská flotila je Eh, také vázána eh, úmluvou o eh, umožňování svobodného průplavu. Takže Eh, nezapomínejme na eh, otevřenější moře, eh, kde je méně úžin. Středozemní moře, tam máme Gibraltar, nebo Rusko kontroluje plynovody. Teď máme South Stream, který vede přes asocia, asociovanou zemi, přes Turecko. Takže mm, to jsou všechno věci, které eh, mohou blokovat eh, různá vyjednávání. Putin eh, a anexe Krymu jsem samozřejmě proti, ale eh, je to náš soused, kterého nesmíme obcházet. Eh, jsou tady strategické úvahy a také ideologické a etické úvahy. A s Ruskem musíme koexistovat, tedy nemůžeme spustit, roztočit spirálu kolem, kolem Černého moře. Eh, která by se vymkla mm, naší kontrole. Eh, musíme mít na paměti, jak důležitou roli hrají eh, Spojené státy. Čili napětí mezi Ruskem a druhou stranou bychom neměli posilovat, protože Rus, protože uh, jsou tady různé zájmy, které nejsou úplně slučitelné se zájmy Evropské unie. Tolik tedy moje stanovisko a myslím, že pojďme uh, být nohama na zemi. Thank you, Mr. Javier Kuzope. Děkuji vám. A nyní stínový zpravodaj Gue. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve poděkovat panu Paškovi a poblahopřát mu k jeho práci na této zprávě. Úplně nes, nesouhlasím úplně ve, vše, ve všem. Mám se to zprávy takový pocit, že se to bere jako určité naplňování volného času. Eh, loni došlo k těm událostem, kterým došlo, ale my se tváříme, jako kdyby předtím se nedělo vůbec nic. Jako kdyby Rusko předtím nebylo vojensky přítomné na Krymu, 2004 Rumunsko a Bulharsko nevstoupili eh, do NATO a tedy do Evropské unie. A vidíte to i ve zprávě. Eh, přibližování se Turecka na tu nebo Ruska směrem na tu není fyzicky. Na to už se děje delší dobu. Je to výzva pro mezinárodní právo stanovené různými státy, ale opět měli bychom si uvědomit tu časovou dimenzi eh, v souvislosti s anexí Krymu Ruskem. Jako kdybychom měli nějaké problémy s pamětí. Často to bývá právě v této oblasti bezpečnosti a obrané politiky. Zdá se, že to je nějaká nová choroba, takové selektivní ztráta paměti Představte si, co se dělo v Jugoslávii v 90. letech, podpora určitých teroristických organizací, které tam byly, také vlastně s, e, vyhlášení Kosova, uznání Kosova většinou států z NATO, ale vlastně se nic nedělo s, ve vztahu k Ukrajině, když se tam měnily mocenské poměry. Je to opravdu smutné, že Evropa neustále chce bdít nad e, tou transatlantickou vazbou z USA. Jediné, co si přejí, je řešit situaci v Černomoří a to potom znamená, že budou dělat prostě Evropané to, co si přejí USA. A to já odmítám. Musíme mít na paměti zájmy Evropy, protože jsme zde přece v Evropském parlamentu a musíme mít na paměti zájmy našich občanů, našich států a také mírové zájmy, protože toto jde dále než ideologie. Problémy s našimi sousedními zeměmi musíme řešit, a nebo chceme následovat diktát nějaké velmoci, která pro Evropskou unii chápe jako jakéhosi spojence druhého řádu. To, že nyní USA už nepovažují Evropu za nejvýznamnějšího partnera, no tak můžeme říci nejlepší způsob, jak kontrolovat Rusko a jak e, zabránit eskalaci, je prostě nastolit patovou situaci. Já si myslím, že musíme si vybrat, co chceme. Chceme dělat to, co po nás chce nějaká třetí země, a nebo e, sledovat naše vlastní zájmy. Takže tolik ke stanovisku k tomu, co zde zaznělo. Děkuji. A nyní za zelené pan Indrek Taran, který je stínovým zpravodem zelených. Děkuji vám, paní předsedkyně. Toto byla velice zajímavá hodinka, kdy jsme si vyslechli eh, názory kolegů. A já jsem si říkal, že pro zelené tato zpráva, kterou představuje pan Pašku, bude eh, těžká, protože milujeme a mírovou, mírovou koexistenci a vše, co podporuje mír. Ale zdá se, že zelení nemusí touto cestou, protože jsou jiní kolegové, kteří si myslí, že má být eh, zpráva pana Pašku zamítnutá, ale já mám jiný názor. Já víceméně souhlasím s většinou toho, co pan zpravodaj Pašku řekl. A udělám maximum pro to, abych přesvědčil své zelené kolegy, aby podpořili také ty hlavní myšlenky, které za touto zprávou stojí. Taková důležitá otázka, kterou zde položil kolega z GUE, zní, jaký by mohl být evropský zájem. Máme-li se tady soustředit na náš zájem v zahraniční a bezpečnostní politice? a já už jsem o tom říkal u minulého bodu, který jsme projednávali, kdybychom vykonávali větší úsilí a dostali našim závazkům v eh, evropské zahraniční a bezpečnostní politice, tak bychom tu dnes problém Krymu neřešili, protože by se žádný diktátor neodvážil eh, napadat eh, zahraniční politiku Evropské unie která by byla podpořená také obranou politikou. Když se podíváme na otázku NATO a odečteme teď eh, eh, z NATO Evropskou unii, tak na to zbývá Turecko a USA. A já si myslím, že není v zájmu Evropské unie všechny problémy kontinentu přenechat Turecku a USA. Oni si zaslouží naší podporu při bránění našeho vlastního kontinentu. Nemyslíte? Takže Jediné, v čem vlastně s panem Paškou nesouhlasím, je to, že Černé moře je nyní pod kontrolou Ruska a že by to bylo něco nového. Určité části Černého moře kontroluje ruská flotilita. Ano, ale někteří eh, admirálové eh, vypočítali, že černomořská flotila by odolávala jenom 20 minut, kdyby na ně zaútočili například Italové. Takže není to skutečná hrozba. Je to možná něco na papíře, ale to námořnictvo tam neznamená nějakou velkou konkurenci. Nicméně to neospravedlňuje agresi a, nebo anexy nějakých e, území jiných zemí. A tím se dostávám ke svému nejoblíbenějšímu tématu. Proč v rámci kontextu Evropské společné zahraniční a bezpečnostní politice my zvážíme také otázku řešení těch dvou lodí typu Mistral pro Francii. Eh, co kdybychom vyčlenili nějaké peníze z toho fondu EU a napřeli je na Dardanely? protože to, že tam e, nejsou povolené e, transportéry pro e, letadla, neříká nic o helikoptéra. Děkuji a nyní pan Galer. Děkuji. Já bych se byl vůbec o slovo nehlásil ze dvou důvodů. Byl bych se býval nehlásil o slovo. A to ze dvou důvodů. Protože souhlasím s tím, co říká kolega Pašku, to je jeden důvod. A druhý důvod, proč souhla- protože souhlasím s tím, co říkal náš stínový zpravodaj. Ale stále znovu mě fascinuje eh, pohled západoevropských komunistů, kteří tady vytvářejí falešné souvislosti. Rozdíl mezi komunisty v, bývalých, eh, v bývalé eh, východní Evropě a, a eh, západními komunisty je to, že oni nezažili nikdy porážku a proto jsou ještě velice ideologické čtí. Takže oni dnes eh, obhajují pana Miloševiče, který byl komunista a zmutoval do nacionalisty a rasisty v Kosovu a chtěl vlastně tam eh, zorganizovat genocidu. A v téhle situaci po více než deset letech eh, deseti letech. 89 skončila autonomie v Kosovu a deset let trvalo vyjednávání kolem dokola, nežli jsme řekli Prostě nemůžeme to nechat být. Po deseti letech eh, na to zasáhlo, aby zabránilo genocidě. A tohleto porovnávat nebo dávat do souvislosti s tím, co se děje na Krymu, to ukazuje, že eh, jsou ideologicky úplně mimo a jenom tohleto jsem chtěl oficiálně odmítnout. Nedá se politicky ani právně porovnávat akce v Kosovu na ochranu eh, statisíce lidí a ilegální anexe Krymu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Omlouvám se, tady neprobíhá žádná volná diskuze, takže prosím, žádejte o slovo. A Jestli se sekretariát nespletl, tak žádá o slovo pan Charles Stanok. Děkuji, paní předsedkyně. A taky chci poděkovat panu Paskovi za jeho práci a chtěl bych reagovat taky na to, co říkal Michael Garden. Přestože právně souhlasím s tím, že postavení Kosova je problematické, a, tak v každém případě je to nesrovnatelné e, s tím, eh, že by třeba Španělsko eh, chtělo zpátky něco já, na základě historických argumentů. Front National eh, uplatňuje historické argumenty s tím, že Krym byl historicky ruský. Mm, taky Calais a Bordeaux byly Spojeného království a takže Krym byl kdysi několik století a nezávislý eh, turkmenský stát a teď eh, režim na Krymu, eh, kde 30 obyvatel byli Tataři, byla tam eh, židovská komunita, která za eh, mm, fašismu mm, jak si se zmenšila. A, a pan Pasko by měl ale uh, eh, přemýšlet o tom, že Ukrajina byla vtlačena do této situace, ale také opustila CIS, Ehm, je to veliký politický posun Ukrajiny směrem k západu, k NATO, k Evropské unii minimálně právně a z toho důsledkem byla ta anexe. A další důsledek eh, toho, že ignorujeme ehm, eh, ujištění z Budapešti, je obecně globální jaksi proliferace. Jak můžeme ehm, argumentovat Iráncům eh, proti jadernému programu jestliže eh, potom eh, ne, eh, nedodržujeme jiné věci, mm, kdy třeba chceme tedy musíme, musíme tedy z toho vyvodit i důsledky. Obávám se, je vzhledem k tomu, jak tady i bylo zmíněno Turecko a Erdoganovo chování a jeho postoj vůči Putinovi, můžeme skutečně říci, že Turecko je spolehlivý člen NATO, eh, který eh, bude bránit eh, dalším výbojům eh, Putina. Eh, Turecko má s Armenií společné hranice eh, a Tataři jsou diskriminováni po anexi a Erdogan má malý zájem na hájení jejich zájmů proti autoritářskému Putinovi takže se objevila celá řada dalších souvislostí s touto anexí a my je musíme odsoudit absolutně, protože to je absolutně nepřijatelné. Eh, co je milé, milé překvapení, ráno jsem se setkal s, eh, s ukrajinským politikem, který říká, že na to podcenilo schopnost Ukrajinců bránit se. A teď začínají mobilizovat vlastní eh, lidi, asi zrovna v nedávné době 100 tisíc mužů. Oni dokáží bránit své území lépe, než se čekalo. A například Mariapol, což je zásadní přístav v Černém moři, nes, nepadl do rukou eh, Ruska a já si myslím, že projekt Nová Rusia je eh, otázkou, zda lze její vojensky realizovat tak snadno, jak se myslelo. V současné době je 300 tisíc mužů a mobilizovaných na hranicích a mají velký problém pokročit. Takže ukrajinské síly a, a ukrajinští eh, vojáci bojují daleko statečněji, než se čekalo a brání se ruské agresi. Děkuji. Příští týden um, eh, budeme projednávat, bude slyšení o eh, eh, dohodě o zákazu šíření zbraní, takže to se k tomu vrátíme. A nyní pan Kelam. Madame President. One of the previous speakers. Jeden z předchozích řečníků říkal, že se musíme s Ruskem nějak eh, vypořádat, protože je to náš soused. Před osmi lety eh, eh, bychom nemohli říkat, že musíme nějak vycházet s Hitlerem, protože Německo je náš soused. Ehm, Putin není Rusko a my musíme reagovat. Kolega Jan Pasko a jeho zpráva přichází přesně včas, hovoří jasným slovem, protože dilema, které je v pozadí, se často dostává do popředí a brání řešení. Vy jste zmínil středom, otázku eh, středomořské bezpečnosti, která se změnila dokonce bych to uvedl důrazněji, že výzva vyplývající z anexe Krymu mm, znamená, že Rusko zničilo existující mezinárodní řád s vedlejšími škodami ještě k tomu, e, e, což podporuje ilegální obchod, migraci, zneužívání eh, cizích přírodních zdrojů a podobně. Ale co se týče Krymu, Krym se teď stal ruskou základnou, kde je více vojáků a to je velmi symbolické, protože za pár týdnů uběhne 70 let od Jaltské konference na Krymu, a která jaksi eh, stanovila prostě eh, uspořádání Evropy, takže Krym má dnes symbolický význam. Ale myslím si zase, že to naše dilema, co potřebujeme říci, je, jak anexi Krymu budeme řešit. Pasivně, slovně, s tím, že se omezíme na prohlášení, která nebudou nikdy uznaná, jistě Evropa je jednotná, a nebo aktivněji, protože musíme být také připraveni na to, že Rusko bude eh, prosazovat asertivní strategii, ať už se to týká Mariupolu, Oděsy, leteckého mostu do Podněstří. A já souhlasím s polským nebo ukrajinským komentátorem, který řekl, že pokud by nebyly sankce, pak by Rusko zabralo Oděsu už teď. Proto je tak důležité sankce ponechat v platnosti v této chvíli, protože víme, že e, jsou tlaky na uvolnění sankcí, e, nejsme nejúspěšnější ve válce nervů a e, nechtěli bychom, aby to trvalo dlouho, nicméně Krym je významným symbolem pro naši politiku a musíme nejprve jak si povstat společně a potom vyšleme pozitivní signál našemu sousedovi Rusku, ale do té doby jeho chování je agresivní, ničí mezinárodní řád a my musíme eh, odpovídajícím způsobem zareagovat. Thank you, sir. Uh... Děkuji. A nyní pan Buštinár. Děkuji bardzo, madam chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve poděkovat panu zpravodaji za skvělou práci. Je to pragmatická, možná je to i dr- drsné znázornění toho, co se nyní děje v Černomoří. A pro ty, kdo ztrácí ten celkový obrázek tím, že zmiňuji jenom určité věc, určité detaily, chci připomenout, že kdysi v evropské historii jsme řekli to samé Hitlerovi, nebo o Hitlerovi. Hitler je moc, eh, moc silný a musíme s ním nějak žít, ale po měchovské dohodě eh, jsme vlastně přešli do druhé světové války. A nyní, když se podíváme obecně na Černomoří a zvláště potom na Krym, tak si myslím, že ten obrázek a ruská strategie je tedy mnohem větší a nebezpečnější a musíme si propojit eh, tyto oblasti také s Jižní Osecí a Abchází a nezapomeňte na partnerské dohodě mezi Ruskem a Osetií. Bylo o tom diskutováno v tomto výboru. Je to velice nebezpečná věc. Musíme to také propojit s otázkou Podněstří, Což jsou oblasti, kde může Rusko pro, výrazně rozvíjet svůj vliv a dopad. A nejde jenom o to území Krymu, jak ho zmiňovali všichni řečníci. Po okupaci, která je v rozporu s mezinárodním právem, Rusko eh, rozvinulo velké vojenské kapacity jenom tam vyslalo jen tak na dovolenou nějaké vojáky, ne. Je to více nebo alespoň 35 tisíc eh, nejmodernějších bojových letadel. Došlo k modernizaci letiště v ceně 1,7 miliard eur, eh, modernizace černomorské flotily a také rozvíjení kapacit eh, odpalovacích eh, raketových zařízení a také jaderné kapacity Ruska na Krymu. Je to jenom nějaké zahrávání si s dějinami a knihami o dějinách, anebo je to jasná provokace? Ruské bojové letouny neustále porušují vzdušný prostor členských států EU a NATO, Rumunska, Bulharska, ale i Turecka. Je to velice podobné tomu, co se stalo v Černomoří. A také zde je další rozměr bezpečnosti a sice dodávky zemního plynu, které by měly být propojené s naší bezpečností. South Stream měl být součástí nových ruských dodávek do Evropy. Naštěstí je ten projekt pozastaven, ale posílí to naši závislost na ruských e, e, dodávkách a bude to znamenat naši větší zranitelnost. A opravdu je to místo konfrontace mezi námi, na jedné straně Evropská unie a NATO na straně jedné a Rusko na straně druhé. Nikdy bychom neměli zapomenout na to, že válečné rodě Mistral mohou velice dramaticky a to absolutně nejnebezpečnějším způsobem změnit rovnováhu sil v Černomoří, pokud jednoho dne budou tyto lodě využity. A proto je tak důležité podívat se na Černomoří protože je to místo tvrdé konfrontace a ostatně Rumunsko a Bulharsko jsou plnými členy Evropské unie, na to chci poukázat a na závěr mi dovolte říci, když se díváte například ze Španělska, tak malé detaily v Rumunsku nebo Bulharsku jsou možná méně důležité pro vás, ale uvědomte si, že se to týká nás všech celé 28 a ne jenom několika málo zemí. Někdy musíme opravdu e, naše myšlenky zbavit určitých iluzí a pohledů. Děkuji. Děkuji. Nyní se chci, chci požádat pana zpravodaje, pana Pašku, aby nám přednesl závěrečná slova. Děkuji vám, děkuji vám všem za vaše vystoupení a za podporu, za kritiku, za vše, co jste zde vyjádřili. A svým způsobem to i odráží moje očekávání. Protože když mi byla přidělena tato zpráva, tak už byly telefonáty nejrůzně, z nejrůznějších stran, o čem ta zpráva tedy vlastně bude. Takže s tou zprávou jsou spojená určitá očekávání a teď se to tady potvrzuje i v této naší živé diskusi. Já se pokusím krátce zareagovat na některé problémy, které zde zazněly. Za prvé, souhlasím s vámi, pane Landsbergisi, musíme rozpracovat, rozvinout, propracovat koncepci černomořskou. A protože Krym je uprostřed Černého moře a Eh, Krim je taková ta výzva v souvislosti se vším, co jsme zmiňovali a tím pádem se mění celý ten obrázek. Kdyby společně NATO i EU by měly mít nějaký regionální přístup k tomuto území a měla by zde být určitá opatření, která by společně vytvářely nějakou de facto strategii. pokud takováto strategie nevznikne sama v sobě. Takže bychom měli možná potrhnout, že zde potřebujeme koncepci pro Černomoří, tak abychom skutečně se zabývali všem zmiňovanými aspekty. Pan Jurek, ano, souhlasím s vámi, že politická dimenze je také nesmírně důležitá a uvedu pro vás dva příklady. Pro nás, kdybychom chtěli se otevřít opět eh, nějaké intenzivnější spolupráci s Ruskem, což dlouhodobého hlediska je nevyhnutelné, tak si myslím, že to musíme udělat tak, abychom dali najevo, že neakceptujeme anexy. No a jak teď můžeme vyslat nějaký pozitivní signál směrem k Rusku, aniž by to bylo interpretováno jako určitá slabost z naší strany? když půjdeme za panem Putinem, který si zvýšil popularitu tím, že jako silný muž stojí proti frontě západu a tak dále, tak nemůžeme nyní přijmout jakýkoliv smířlivý krok, protože to bude dezinterpretováno jeho vlastními lidmi. Takže to je situace, jaká je. Takže ta politická strana a politická situace je velice komplikovaná a zrádná, ale jistě měli bychom politické otázky řešit třeba Gruzie. My jsme absolutně Gruzii ignorovali signály, které vycházely z Gruzie. No a teď se podívejte, co tady máme. Gruzie, Abcházie, Jižní Osetie. Zapomeňte na to, to už je všechno pryč. Tak to otevřeně zaznívalo na mezinárodních konferencích. A musíme řešit i tyto problémy v rámci koncepce Černého moře. Pan Nart a otázka Kosova. Už to vysvětlovali kolegové, že zde hrozila genocída a proto se to muselo zastavit. No, na Krymu nebyla žádné riziko genocidy vůči Rusům nebo vůči komukoliv. Takže v tom je velký rozdíl. A pan Tanok o tom hovořil, že morálně řečeno tyto dvě věci nemůžeme srovnávat. Co bylo na Krymu? Tam byla ta hybridní válka, kde vlastně všichni jsme věděli, že tam jsou eh, rusové, kteří odmítali vlastně přijmout, že by byli rusové a Rusko by si možná přálo řešení situace na Ukrajině, ale zároveň jako neuznávají, že by byli součástí tamního konfliktu. Takže proč my bychom se vlastně s nimi se měli bavit, oficiálně řečeno. Samozřejmě chápeme, že se s nimi bavit máme, ale dokud oni sami neuznají, že jsou součástí tohoto konfliktu, tak nemůže být zahájen žádný proces, který by si možná Rusové přáli, aby byl, by byl zahájen. Fakt, že Rusové kontrolují Kerskou oblast, Eh, argument, že to nestačí v souvislosti s Azovským mořem. No podívejte se na tu oblast, kde jsou separatisté, dejte si to do souvislosti s Mari- Mariupolem a představte si, jak by chtěli kontrolovat celou oblast Azovského moře. A prakticky řečeno můžeme už považovat Azovské moře jako pod jejich eh, kontrolou. To, že Turecko kontroluje Bospora Dardanel, ještě neznamená, že kontroluje Černé moře. To je stejný přístup argumentace. Pokud eh, vezmeme takto tu tureckou argumentaci, tak řekneme, Turecko kontroluje takto eh, Černé moře. Prostě takto to nefunguje. Měli bychom mít za rámec takovéhoto uvažování. To, že Podněstří není přímo přepojené k eh, nějakému moři je nerelevantní pro to, co by chtěli Rusové. Jediné, co je, tře- co je třeba zohlednit, že eh, jsou v Podněstří ruské jednotky, co by mírové eh, jednotky, tak je stále ještě moldavským územím, zatímco Krym je už ruským územím. A podobně je věci aktuální v souvislosti s, nebo platná pro oblast Kaliningradu. takže Podněstří vlastně patří jako do jiného státu, ale Rusko je tam přítomné. A možná to nevíte, ale plán je získat Oděsu a Oděsa stejně tak jako východní um, Ukrajina by uh, inkorporovali, inkorporovali Podněstří, tak to uh, jsem to četl v lokálním tisku, který mi přinesli moji studenti, ale já chápu, že místní noviny mm, se nepočítají, možná jenom když se zeli manité, ale nic jiného. Ten vztah k tomu Moldavsku, no já jsem to nepochopil, jak jste to mysleli. Moldavané sami jsou rumunského eh, původu a jejich moldavský eh, nacionalismus by Možná bychom ho mohli nazvat rumunským nacionalismem, no tak pak přijímám to, co jste řekl, ale jinak nevidím, jakou tady nastolujete souvislost. Rozdíl mezi rumunským a ruským je v tom, Rusko považuje Krym za svoje území po staletí a okumují Krym jménem toho, že Krym patří Rusku, ale Rumunsko neokupuje Moldavsko s argumentací, že až eh, do roku 1912 patřilo k Rumunsku, Moldavsko. Předsedkyně, prosím, můžete se dostat k závěru, pane zpravodaji? Děkuji. Eh, Umlova z Montro, to jsem nechci zatahovat, je to asi jedna z nejcitlivějších záležitostí, takže to bych chtěl ponechat stranou. Ale když se 1936 podepsal Montro, tak ještě nebyly helikoptéry, protože pan protože se jenom zahrávalo s těmito myšlenkami, ale takže to, toto téma to bych jako nechal, nechal stranou, protože je to citlivá věc. Pan Pozo, vy jste říkal, že víte, že, že chce uh, Rusko rozdělit eh, Evropu. Víte, tady jsou různé mocenské hry. Nemůžeme, nemůžeme osočovat jedny, aniž bychom osočovali druhou stranu. Pan Tarant. Eh, vy jste asi jediný právoplatný zelený, že to je, protože máte zelenou kartu, že? Ale to myslím teď jenom jako takový vtípek. Jeho argumenty byly korektní, pokud bychom vyněli Evropskou unii z NATO, tak se podívejte, kdo tam v NATO zbyde. A na závěr bych tedy chtěl říci, že otázka, kterou položil pan Kelam, jak zareagujeme. Víte, to je velice důležité. A to je velká výzva pro tuto zprávu. Co by měla doporučit, jak by měl Západ na tuto záležitost zareagovat? Rád bych chtěl říci, že bych tam také chtěl zahrnout nějaké odkazy na lidská práva, i když se to týká vojenské situace, tedy i situace Rusů dříve na Krymu, ale i situace dnes, dnešní situace Tatarů na Krymu, protože i zde vlastně dostal, do, do, doznala změnu statusu a myslím si, že odstaveček o těchto tématech by tam byl také užitečný. Děkuji vám. Děkuji. Takže to byla první výměna názorů ke zprávě o strategické vojenské situaci v Černomoří po ilegální anexi Krymu Ruskem. Cílem je, aby 26. února byl zpráva předložena 3. března do oběda eh, by byly předloženy pozměňovací návrhy a nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je mm, výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obrané politiky založené na výroční zprávě Rady Evropského parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice. za rok 2013. zpravodajem je pan Arnaud Danjean, takže prosím, pane Danjean, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tato výroční zpráva ehm, je zařazená mezi dvěma radami pro obranu z prosince 2014 eh, a červen 2015. Takže tato zpráva se soustředí na témata, která identifikovala eh, Rada z roku 2013 a představuje určitou cestovní mapu až do června 2015. Já to tady říkám, protože někteří kolegové možná očekávali eh, zcela vyčerpávající detailní zprávu o všech misích a operacích společné bezpečnostní obrané politiky, ale myslím si, že to politicky není relevantní v souvislosti Eh, s prací členských států a komise, které, která je vedena v tuto dobu. Takže proto jsem raději tu svou zprávu eh, uspořádal podle cestovní mapy přijaté v prosinci 2013. Druhá formální poznámka. Zpráva je Eh, omezená co do rozsahu, nemůže eh, mít 50 stran. My bychom jistě našli materiál na 50 stran, ale nemůžeme tam dát všechno. Proto některé poznámky jsou velice syntetizované, můžou být samozřejmě vylepšené vašimi pozměňovanými návrhy, ale nejde o to vytvořit eh, vyčerpávající katalog o SBOP, která, který by zředil vlastně ten tu politickou zprávu, kterou adresujeme radě i veřejnému mínění. A třetí formální známka, která souvisí s předchozími, já jsem neprobíral detailně různé krize a konflikty, které by odůvodnily evrops- silnější evropský in- evropskou intervenci. Já to říkám, protože už ehm, Teď vidím, jaké budou pozměňovací návrhy. Eh, na, například Ukrajina, to je konflikt za evropskými dveřmi, je to důvod obav, ale to není tématem této zprávy. Bylo jasně eh, řečeno členskými státy od začátku ukrajinské krize, že Evropská unie nemůže přinést vojenské řešení této eh, krizi. Proto já nezacházím do podrobností ohledně vývoje situace na Ukrajině, jako se nezabývám podrobnostmi situace v Mali, ve Středoafrické republice nebo na Blízkém východě. Není cílem tady probírat jeden konflikt za druhým a důmat, co by mohla Evropa v té věci udělat. Samozřejmě tyto konflikty jsou inspirací pro naše myšlenky a pro naše doporučení. Tak, takže já jsem byl tady veden poměrně brutálním zjištěním, a sice Evropský kontinent a Evropská unie zřejmě od počátku svého vzniku nikdy nebyla do té míry obklopena krizovými konfliktními situacemi a hrozbami. Ať se podíváme kamkoliv na východ, na jihovýchod, na jih, všude se vyskytují konflikty a krize, které mají přímý vliv na naši bezpečnost. A Tady proti tomu je to zjištění poměrně kruté, protože v souvislosti s žádnou z těchto krizí, ať už je to Ukrajina, Blízký východ, Sýrie, Irák, Libie, Sahel, čili vůči žádné z těchto krizí se Evropská unie neprosadila jako zásadní hráč pro řešení této krize. Evropská unie je při nejlepším jedním ze zapojených hráčů, ale většinou Evropská unie jedná rozstříštěně prostřednictvím členských států, které mají specifické politiky a když Evropská unie intervenuje, tak bych řekl příliš málo, příliš pozdě a málo kolektivně. Takže Takové je to jaksi vůči konstatování této zprávy a to také bylo vůči myšlenkou Rady v roce 2013, která dospěla k tomu, že je potřeba považovat společnou bezpečnostní a obranou politiku jako prioritu. Takže nyní k jednotlivým bodům, o nichž hovořila Rada v prosinci 2013. Bohužel musíme skonstatovat, že zdaleka nejsme u cíle. Závazky, které byly tehdy přijaty, ambice, které byly oznámeny tehdy, nám připadaly už tenkrát příliš skromné a teď můžeme konstatovat za rok, že jsme velmi daleko od jejich naplnění. Takže vracím se k několika bodům. Co se týče misí a operací konstatujeme a znovu zdůrazňujeme nedostatky, které jsou strukturálního charakteru. Jedna tady byla zmíněna během dopoledne podrobně, celá je to ta otázka financování, to je nadále klíčové téma, konkrétně reforma mechanismu Aténa. A někteří budou mít pocit, že je to zase trošku brutálně dané, ale Kladu si mnoho otázek ohledně způsobu, jakým civilní mise Evropské unie Eh, SBOP, které by měly být přidanou hodnotou Evropské unie, terén, kde by náš globální přístup měl představovat komparativní výhodu oproti jiným mezinárodním organizacím, tak tyto civilní mise, když se na ně podíváme zblízka, zjevně nepřinášejí tu přidanou hodnotu, které by přinášet měly. Za prvé z důvodu fungování, které jsme tady zdůrazňovali, lépe řečeno nedostatečné nebo dysfunkce mezi bruselskými institucemi a terénem, z důvodu skloubení faktických potřeb zemí, kde ty mise jsou realizované a schopností, co, co, co můžeme nabídnout. Dále v důsledku rozdílu mezi eh, rozsahem krize a skromností našich zásahů, proto já jsem tady taky uvedl specificky misi Border Management v Libii, která naprosto byla v nesouladu s potřebami tohoto státu a vede dnes k tomu, že ta mise je utlumena a člověk si klade otázku, proč není vůbec zrušena a e, proč ne, se nepřipraví něco jiného lépe a rozsáhlejšího. Takže tyto civilní mise, to je opravdu důvod k mnoha otázkám, co to přináší, co to přinášet má, co to přináší potom ve skutečnosti a jak jsou vedeny. Dále vojenské operace, Eh, tam se od Evropské unie očekává méně, protože jiné organizace mohou eh, jak si odvést eh, tu vojenskou práci lépe. Joffrey tady není, ale o vojenské operace Evropské unie paradoxně ve finále fungují ještě tak nejlépe. Za prvé, protože se nesetkávají s těmi logistickými problémy, které mají e, mise civilní a, a problémy velení, ale e, s výjimkou Atalantu a Foraltea představují oblast, která se rozvíjí, kde je velká poptávka, kde e, Evropská unie je velice schopná v oblasti vzdělávání EUTM Mali, EUTM Somálsko, e, to je mm, pravděpodobně také v, republice Kongo e, bude další takováto operace. Nicméně politika, bezpečnostní obraná politika Eh, je politikou řešení mm, krizí a ne vzdělávání a vybavování. Vzdělávání a vybavování, jako to je otázka, jestli to vyžaduje vyloženě společnou eh, politiku pro řešení krizí. Čili to je eh, strategická otázka. Zdá tedy SBOP bude sloužit jenom ke eh, školení cizích armád. A pokud ano, pak je otázka, zda by tato politika nemohla být strukturální politikou Evropské unie odlišná od SBOP, která by měla být na nástrojem řešení krize v naléhavých situacích. Přitom naše členské státy se čím dál více zdráhají reagovat um, na akutní krize, riskovat, vysílat vojáky a vidíme, jaký je problém, jak si dát dohromady jednotky a v konečně velmi málo členských států se účastní evropských vojenských misí. Svým Kou EUTM Mali, což je opravdu velmi úspěšné, toho se účastní 23 zemí a čtyř dalších vojenských misí, které eh, nakonec vlastně združují méně než šest členských států každá. Takže tolik k vojenským operacím. Co se týče kapacit, tady taky máme finanční problémy, já zmíním dva. Především drtivá většina členských států není na úrovni norem NATO, eh, to znamená 2% výdajů, 2% eh, HDP eh, na obranu, ať ta čísla obrátíme jakkoliv, prostě mnohé ty státy tohoto nedosahují, jsou velké problémy rozpočtové. A za druhé, konkrétněji, rada zdůraznila potřebu zkoumat možnosti nákupů, společných nákupů a sdílení kapacit. Evropské země, země EU, nemohou v EU dělat to samé, co v NATO. To znamená být, eh, nakupovat evropské vybavení společně bez DPH. Když se to dělá v rámci NATO, je to bez DPH, když je to v rámci EU, tak to nejde. A v rámci eh, jaksi motivování k společnému nákupu drahých eh, vybavení je to překážka. Já vím, že to neblokuje komise ani tyto orgány, vím, že to je zablokované na úrovni e, členských států, ale je to, je to nesoulad, který by e, bylo potřeba řešit. A dále s uspokojením konstatuji, že e, celá řada možných eh, společných nákupů se realizovat mohla, ale zatím se spíš ocitáme ve fázi eh, záměrů a dobré vůle a Evropská agentura pro obranu má velké problémy prosadit, aby se tyto věci realizovaly. Takže je potřeba povzbuzovat členské státy v tom, aby v této spolupráci pokročili. A konečně, co se týče obraného průmyslu, zase stejné varování, pozor, na to, abychom obraný průmysl ne um, eh, hodnotili jako klasický průmysl, to znamená, abychom je nevnímali jenom prostřednictvím hospodářské soutěže. Jestliže nebudeme považovat o náš obraný průmysl také jako strategické odvětví, jehož cílem není jenom Eh, vyrábět eh, prací prášek nebo konzervy fazolí. Eh, my musí musíme uvědomit, jaký je význam obraného průmyslu a jeho příspěvek k obrané politice. A obraný průmysl znamená také zaměstnanost, velice citlivé technologie a jestliže ztratíme kontrolu nad těmito odvětvími, tak už ji znovu nezískáme a budeme závislí. Celá společná politika Eh, obraná politika je eh, jaksi také otázkou nezávislosti a my musíme být schopni zajistit naši vlastní bezpečnost od začátku do konce, aniž bychom na komkoliv byli závislí a aniž bychom kvůli tomu vypovídali aliance, konkrétně Severoatlantickou alianci to je ve smlouvě uvedeno, že to je základ našich kolektivní Eh, bezpečnosti. A takže tolik ve stručnosti eh, zpráva. Já jsem připraven vyslechnout vaše návrhy na její zlepšení. Jsem si vědom formálních eh, jaksi omezení, která jsou taková, že ten dokument nemůže být příliš obecným katalogem, který by nebyl dostatečně politický. Děkuji. Thank you, Mr. Donjon. Uh... Děkuji vám, pane Danžáne. Pan Tonino Picula je stínovým zpravodajem za SAD. E, není tady, takže paní Gumeš má slovo. Dámy a pánové, dovolte mi moje vlastní poznámky. Já si myslím, že mám mluvit místo něj, ale dobře, prosím. Já bych chtěla Arnoldovi poděkovat za jeho zprávu. Myslím si, že to je opravdu skvělý základ, podklad pro naši činnost. Já chápu, že jsou zde určitá prostorová omezení, ale také tím, že předložíme pozměňovací návrhy a on podně- předloží pozměňovací návrhy, můžeme zprávu ještě více upřesnit. A je důležité, aby to byl opravdu dokument, který by měl určitou průraznost. A už jsme se o tom také bavili. Já velmi souhlasím s jeho analýzou, že se nyní nacházíme ve strašlivé době, co se týče hrozeb, bezpečnostních hrozeb. A netýká se to jenom konfliktů, které nás obklopují, jak o nich mluví Arno, ale i naše interní hrozby. Protože ti lidé, kteří provedli ty útoky ve Francii, byli francouzi, narodili se tam, vyrůstali tam. A to je třeba si uvědomit, je na tři tisíce mladých Evropanů, kteří bojují za islámský stát. Ale my je označujeme jako bojovníky islámského státu, ale to jsou naši bojovníci, náš problém. A nemůžeme to řešit jenom bezpečnostními opatřeními. Jde o to, aby naše vlády přijaly svoji zodpovědnost, protože její poslední politiky, včetně neuvěřitelných hospodářských politik, vytvořily vlastně právě ty věci, na které právě poukázal eh, francouzský premiér, když poukázal na to, že některé komunity vlastně žijí v jakémsi apartheidu ve Francii, ale nejenom tam. A proto musíme odvést lepší práci v oblasti bezpečnosti. A to jsme neudělali. Na to poukazuje zpráva pana zpravodaje. Není to jenom otázka financování společné bezpečnostní obrané politiky. Bohužel jsem se nemohla zúčastnit této diskuse, ale tak to aspoň vyzněla ta zpráva pana Kukana. Ale jde také o ty základní věci, které naše vlády dlouho věděly, že mají udělat, ale neudělali je. A já jsem opravdu rozlobená, protože jsem se dnes vrátila z návštěvy a v jednom z tzv. situačních center Evropské unie. A opravdu, já se teď budu muset krotit, ale já jsem opravdu nesmírně rozlobená. Vidě- to, co jsem tam viděla, je v naprostém rozporu s tím, co tady často zaznívá z úst různých odborníků, eh, našich poslanců a bývalé vysoké představitelky v souvislosti s otázkami terorismu a podobně. Všichni jsme věděli, že sdílení zpravodajských informací bylo zásadní otázkou. Víme, že to je zásadní věc. Víme, že například všichni potřebujeme lidi, kteří umí arabsky, tak, aby byli schopné sledovat otevřené i méně otevřené zdroje informací. Ale udělalo se velice málo. A možná v některých členských státech, ale kdyby se udělalo více, tak by nám nehrozila taková velká vnitřní hrozba. Musíme spolupracovat jako Evropané mnohem více než kdy dříve. Potřebujeme skutečně fungující Evropu a tu momentálně nemáme. Takže já skutečně doufám, že když eh, budeme pracovat s tímto skvělým základem, který nám pan zpravodaj nabízí, tak eh, že ta zpráva bude také více vnímavá k tomu, co je třeba udělat, zvláště v oblasti otázky otázkách spravodajských a bezpečnostní politice. Protože je tady ta směšná výzva po PNR datech. Já nejsem nějak eh, absolutně proti tomu, pokud bude zajištěna základna, základní ochrana osobních údajů a bude zde jasně nastavený určitý design, jak evropská PNR data mají vypadat, protože nyní to vypadá, takže to, tu 15 různých druhů PNR dat a není možné vlastně kontrolovat cokoliv. Ale je naprosto směšné, když naše vlády a členské státy hovoří o PNR, jako kdyby to byla nějaká zázračná pilulka, která by vyléčila to, co oni zanedbali při sbírání, sdílení a analyzování zpravodajských informací v boji proti terorismu. A potom také to propojení s našimi misemi, Například Arno zmínil případ Libie. Evropský parlament dlouho na to poukazoval, k čemu to má, má smysl tam mít EU bám v Libii, když řeší bezpečnost hranic, když jsme od začátku věděli, že zde nebyla žádná bezpečnostní struktura eh, v Libii. Jediné, co tam bylo, byla milice kde eh, dříve nebo později se objeví kriminální živly a teroristé. A já se domnívám, že EU bám v Libii, a já doufám, že zde budeme moci navázat na text pana zpravodaje, že zde můžeme něco napsat, co už jsme psali o, do usnesení o Libii, které jsme přijali minulý týden. Týká se to tedy využití znalostí informací, které EU BAM získalo o Libii a fungování operace tam, tak abychom udělali skutečnou řádnou misi do Libie, která by mohla zasahovat eh, za jiných okolností, než tomu bylo v roce 2011, když padnul Kadáfi. Ale kromě dalších cílů Eh, mandátu pro mise, kterou budeme potřebovat například pro stabilizaci té země, tak hlavní otázka vytváření bezpečnosti, bezpečného sektoru pod centrálním vedením, to je zásadní pro Liby, bezpečnost Liby, ale i pro naši vlastní bezpečnost. Takže chtěla bych říci, že toto je opravdu dobrý podklad, který připravil Arno a můžeme zde sformulovat opravdu velice takovou důraznou zprávu a myslím si, že to je opravdu něco, co se dotýká našich občanů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Gomeš. A nyní pan Marek Jurek za evropské konzervativce a reformisty. Děkuji, paní předsedající. Frakce EKR je eh, systematicky toho názoru, že základní otázkou atlantické dimenze eh, Atlantická eh, dimenze je důležitá pro naši obranou politiku a většina našich členských států je přeci také členy NATO. A to je ten rozhodující aspekt pro všechny úvahy v této souvislosti, protože pokud my jakožto Evropská unie se chceme snažit o nějaké aktivity v této oblasti, tak eh, se musíme podívat na to, jestli takovéto aktivity jsou zakotveny ve smlouvě a eh, musíme nést odpovědnost za bezpečnost svých států, tak, aby to bylo komplementární s tím, co očekáváme od struktury NATO, jejíž jsme součástí. Máme politickou, politické kompetence, máme diplomaci, máme smlouvy a e, chci ještě jednou zopakovat, že je to jasně nadefinováno. Nezávislost států, které vznikly po e, rozpadu, Evrop, e, rozpadu Sovětského svazu, vůči něm musíme jasně nadefinovat naši společnou bezpečnostní politiku. Takže eh, pokud se eh, omezíme jenom na eh, krizový management, tak máme docela optimistickou vizi světa, ale takhle to není. Tak myslím, že bychom měli zasahovat s povědomím tohoto všeho. Dále eh, vlastně stále téma v rámci našich diskusí na půdě tohoto výboru. V no, i když ne, nesouhlasím se všemi kolegy, kteří se vyjadřovali, ukázalo se, že chceme eh, více aktivity v Evropě, eh, chceme eh, vytvářet celoevropskou solidaritu a musíme vytvořit takovou situaci, kdy naše státy jsou Eh, mohou počítat všichni stejnou měrou s pomocí eh, NATO, tedy také s pomocí eh, z americké strany. A víme, že pokud se můžeme na někoho spolehnout, nebo že potřebujeme se moci na, něho, na, ně, na někoho spolehnout. A pokud chceme posílit eh, solidaritu, tak je to eh, tak to také znamená, že eh, nezávislost pobalských států bude záviset na tom, co udělají američané. Je to naše odpovědnost, my musíme opravdu být solidární v pravém slova smyslu. Takovýto signál evropské schopnosti eh, unést svou odpovědnost i mm, eh, v, ve vojenském slova smyslu již byl vyslán a eh, souvisí s tím také určité materiální aspekty tohoto našeho úsilí které musí být podpořeny také politickými nástroji. Eh, v nejbližších měsících měli bychom si promyslet své aktivity na nejbližších několik měsíců. Eh, přepravní kapacity jsou eh, určitou slabou stránkou, které vlastně negativně ovlivňují rychlost možného vojenského zásahu. má eh, naše kapacity eh, například eh, letecké přepravy jsou omezené. Ukrajina má také své kapacity a technické možnosti i pro výrobu takovýchto letadel. Eh, pokud eh, bychom eh, se měli mobilizovat i ve smyslu obraného průmyslu a výroby, tak i to je určitý politický Ehm, nástroj, protože to pomáhá budovat e, povědomí o tom, že to myslíme vážně. Musíme spolupracovat s Ukrajinou, která teď potřebuje pomoc, nejen materiální. E, my musíme dát e, případně možnost, aby vyráběla pro nás Takže aktivity v oblasti eh, obrany eh, a politi- obrané politiky. Eh, Tłumaczeniem, więc bardzo proszę już o, o, o jednak zwartą wypowiedź. Já vás prosím o stručnost, říká paní předsedkyně. Angličtina pokračuje. Hvala lijepa gospođo predsjednice, kolegice i kolege. Ja bih najprije čestitao gospodinu Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Dovolte mi nejprve poblahopřát panu Danžanovi za jeho velice jasnou a upřímnou zprávu. Dovolte mi poukázat na tři klíčové body. Za prvé závěry rady ze summitu v roce 2013 nedosáhly žádného významného pokroku při implementaci společné bezpečnostní obrané politiky a dále, že eh, vojenské civilní operace mají strukturální nedostatky. A všichni si je uvědomujeme. A třetí bod z této zprávy, že vojenské operace Evropské unie ve většině případů zahrnují pouze šest zemí, což poukazuje na to, že zde je opravdu nedostatek zájmu na straně členských států, že tedy minimálně 22 eh, členských států projevilo tento nedostatečný zájem. Jsou to varovné signály, které jsou představeny v této zprávě a bohužel tak to opravdu je. A já bych chtěl poděkovat panu Donžanovi za to, že prezentoval tuto pravdu. Děkuji mu jménu naší skupiny. Otázka zní, co bychom mohli udělat? Například výzvy, jako je v bodu 20 této zprávy vyzývající členské státy, aby odstranili všechny překážky pro vytvoření bojových jednotek battle, battle groups. A to se netýká jenom bojových jednotek, ono se to týká vlastně celé politiky SBOP. Takovéto výzvy ale ničeho nedosáhnou. Rada znovu zopakovala Eh, svoji odhodlanost posílit SBOP ve svých závěrech, eh, posledních záběrech v roce 2013. A otázka je, v čem je problém. Problém je v tom, že posílení SBOP je nesmírně komplikovaná záležitost. Jak eh, se ukázalo už i v 90. letech, když tato politika poprvé vznikla. A otázka zní, jestli opravdu skutečně chceme posílit a zda budeme schopni tohoto cíle dosáhnout. Pokud ano, tak musíme vytvořit dlouhodobý plán v této záležitosti a věnovat se také bodu eh, financování této politiky, tak tento bod ukazuje, že většina změn by si vyžadovala také změny smlouvy. A to znamená velkou, velký politický úkol. Děkuji. Děkuji a není paní Bodil Cebalos za zelené. Děkuji vám a děkuji také zpravodaji. Mohu říci, že tato analýza eh, ukazuje, že si musíme uvědomit, že ve světě a poblíž Evropy eh, roste nestabilita, musíme zajistit koordinaci a zaměřit se také na principy OSN. Jsou zde určité věci, kde se neschodneme eh, Eh, například eh, co se týče eh, článku 21 Lisabonské smlouvy, to je cíl podle našeho názoru. Ale hm, co se týče národních rozpočtů na obranu, ty byly sníženy z důvodu hospodářské krize a tady s analýzou nesouhlasím. Začalo to již před dlouhou dobou a je, bylo to zdůvodněno zejména tím, že vojenské hrozby nebyly vnímány tak, jak, jako tak silné. A to potom vedlo k tomu, že se tedy snížily rozpočty na obranu. Eh, jsou tady jiné hrozby, eh, které jsou závažnější. Eh, například je zmiňovala Ana Gomeš v souvislosti s vnitřní bezpečností a tím se zabývají policejní orgány nejen policejní složky, v mnoha členských státech eh, jsou tu i další hrozby, například extrémní výkyvy počasí, takže eh, tady máme velké rozdíly, musíme mít velmi flexibilní rozpočty a eh, tu analýzu uvedenou ve zprávě my tak úplně nezdílíme. A nepřikláním se ani k té myšlence, mm, která se týkala toho eh, nárůstu na 2% eh, v souvislosti s investicemi do eh, obrany. My bychom šli raději cestou spolupráce a koordinace. A trh s, mm, v oblasti obrany je velmi fragmentovaný, spolupráce je také nedostatečná. Sdílení nákladů by bylo jednou z cest. Rád Mm, chci také ještě upozornit na jednu, jeden návrh v této souvislosti. Eh, je to otázka bezpilotních letadel. Musíme tady mít jasná pravidla eh, toho, jakým způsobem eh, se smějí využívat. A také je důležité, abychom měli nějaké usnesení. Pokud vím, tak v únoru 2014, když jsme jedno měli, tak na ně můžeme navázat. Děkuji. Děkuji. Teď tam slovo panu Tomestinár. Velice stručně, prosím, buďte velmi struční, protože bych ráda, aby zpravodaj stihnul odpovědět na všechny otázky. Muchas gracias. Eh, me parece fundamental. Děkuji vám, paní předsedající. A to, co se ve zprávě říká, Eh, s tím souhlasím. Evropa eh, musí mít svou vlastní, eh, musí zajistit svou vlastní obranu a nemůže se stále odvolávat na USA. Musíme také mít odpovídající prostředky v evropském rozpočtu příslušných eh, položkách. Body 13 a 15 jsou součástí kritiky, kterou um, opravdu podporuji, co se týče Libie. Um, a podobně tady eh, nelze požadovat nějaké prostředky, pokud to neodpovídá realitě. Je to opravdu oprávněná kritika, která zaznívá v této zprávě také v souvislosti eh, s událostmi v Mali pokud by se to takhle využívalo i v jiných případech, mohla by nastat taková situace, která by už nebyla dále únosná a mm, evropská armáda, pokud by nějaká byla, tak by se úplně zesměšnila. A k bodu 20 chci říct ještě jednu poznámku a tím skončím tyto eh, bojové eh, síly musí být opravdu eh, takové, aby byly účinné, pokud by došlo k bojové akci. Děkuji, pane Danžáne, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, vážení kolegové, za všechny vaše připomínky, které jsou velmi povzbudivé. Myslím si, že Tady máme základ, na němž můžeme vybudovat obohacený text, který podle mého odpovídá obecné orientaci hlavních politických stran. Myslím, narážíme stále na stejné kritiky, připomínky, poznámky a směry zaznamenávám tady něco, co řekli že řada z vás, eh, na SND a tak dále, možná více zdůraznit to kontinuum mezi vnitřní a vnější bezpečnosti i mimo stávající konjunkturu. Takže to je jedna věc. A co se týče na to? tady jsou dva jasné body. Za prvé je zbytečné v každé zprávě znovu opakovat eh, to skloubení s NATO, protože to je naprosto jednoznačně uvedeno ve smlouvě a ve smlouvě je řečeno, že NATO je eh, v jaksi eh, uhelným kamenem kolektivní obrany. Takže jako připomenout to můžem, ale je zbytečné jak si trávit paragrafy o tom, že kolektivní bezpečnost garantuje NATO, Eh, svým členům, konkrétně v tom stávajícím kontextu Ukrajiny. A to ne, že bychom se na to vyhýbali, ale je to prostě proto, že to je ve smlouvě naprosto jednoznačně uvedeno a nemá smysl to spochybňovat. Druhá věc k souvislosti mezi eh, NATO a SBOP. Já znám poznámky, a taky tradičně ze strany EKR k tomuto bodu, ale já bych chtěl zvlášť zdůraznit, a já patřím k členskému státu, který je také členem NATO, který eh, je eh, také spolutvůrcem SBOP, EVP, nemám žádné animozity vůči to. jsem rád, že Francie je členem, ale prostě jsou věci, které na to dělat nemůže, a to včetně vojenských operací jsou prostě místa, kam na to nemůže. Třeba civilní mise, kterou vedeme v Gruzii dnes jako Evropská unie, nikdo jiný než Evropská unie dělat nemůže, ani na to samozřejmě, ale ani OSN, ani OS, eh, OBSE, prostě, eh, nebo dnes vzhledem k problémům třeba v severní Africe, bezpečnostním problémům, eh, žádat africké hlavy státu a a obyvatel se ptát, jestli tam chtějí mít na to to si představte jejich odpověď. Na to prostě nemůže všechno a nemá příležitost ani prostor dělat všechno. Takže i když na to, a to je naprosto jednoznačně, zůstává uhelným kamenem bezpečnostní eh, eh, společné obrany, tak i přesto zůstává prostor, byť okrajový prostor pro evropskou přidanou hodnotu i v té vojenské dimenzi. A to je právě základ eh, SBOP. A souhlasím s vámi, že je potřeba zrevidovat užitečnost našich jednotlivých misí, e, to samozřejmě. Také jsem detailně nerozváděl e, otázku, o které hovořil pan Jurek a paní Sevalos. Já jsem detailně nerozebíral principy, obecné principy, eh, na jejich základě eh, je vybudovaná SBOP jako eh, územní celistvost, lidská práva, suverenita a tak dále. To jsou obecné principy SBOP, které jsou zahrnuty v, v zahraniční a bezpečnostní politice, čili to je součást jiného dokumentu. My jsme ta podskupina obrany v rámci společné zahraniční bezpečnostní politiky a tak jsem myslel, že není nutné to tady všechno detailně opakovat. Můžeme to zopakovat obecně, ale to není problém. Diskuze o strategické nezávislosti to vedeme při každé výroční zprávě. Já jsem se snažil tady dobře vysvětlit jednomu z vašich předchůdců, panu Butikhoferovi, se kterým jsme vedli vášnivé diskuze. Já považuji strategickou nezávislost nejenom eh, jako za nutnou proto, abychom hrdě a egocentricky se prosazovali na mezinárodní scéně, ale je to hlavně možnost říci ne. Třeba otřesné americké dobrodružství v Iráku v roce 2004. A my, naše evropská autonomie spočívá také v tom, abychom mohli říci ne, když nás naši spojenci táhnou do nějakého dobrodružství, do kterého nechceme. Takže já tu strategickou nezávislost myslím pozitivně, čili my jsme schopni v Evropě řešit celou řadu úkolů a může to tedy také prostě být v tomto směru. Omlouvám se, pane mm, předsedo, eh, protože tlumočníci už eh, odcházejí, tak já budu hovořit eh, anglicky, mně se chce ještě pracovat, máme 10 minut spoždění, tak na to neumřeme. One remaining uh, uh, intervention, uh, Mr. Nart, I thank you for, for your contribution. Uh, I uh,